Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 10. Zasedání přerušené 10. března 2011 je tímto obnoveno. Eh, zápis a text eh, z jednání z 10. března 2011 byly rozdány. Máte někdo připomínek? Nejsou námitky a proto je tímto závěs považován za přijatý. Nyní eh, několik oznámení k zahájení zasedání. Rád bych přivítal Mariu Romanu de Gaspari, eh, dceru velkého italského státníka Alcide de Gasperiho, hm, jednoho ze zakladatelů Evropské unie. Eh, informace numer dva. Eh, v druhý bod sdělení. Ze sousedních zemí eh, přicházejí uh, znepokojivé zprávy z Bahrajnu, Syrie a Jemenu. Ve všech těchto zemích byly potlačeny demonstrace lidí volajících po demokratických změnách.